So, meine Dámy a pánové, verehrten Damen und Herren Kollegen, milí kolegové, byl jsem informován, že nyní je připravena i technika zde v sále, takže můžeme zahájit na schůzi. Já vás zde všechny srdečně vítám a přešel bych podařil jednání, kde mohu konstatovat toto v rámci bodu 1 chci říci, že 9.20 30 a 33. Tyto body budeme muset odložit. Zpráva kolegy Svěvky, to je bod 4, odložíme na zítřejší odpoledne, protože kolega Svěvka dnes nemohl kvůli onemocnění přijít a my doufáme, že se bude moci dostavit zítra 29, 30 a 33. Ty opravdu odročujeme. Dále vám chci sdělit, že dnes máme takzvanou premiéru, máme první schůzi jakožto pokusní králíci, protože jsme ten takzvaný i komitý výbor bez papírových dokumentů, tedy celá řada našich členů, mezi tím i já, jsme obdrželi takovýto přístroj, který jsem právě ukázal a pomocí tohoto přístroje eh, bychom měli tedy na místo papíru, ale ty tady mám eh, dokonce také, takže je to kompletně redundantní systém a budeme to používat jakožto podklady pro naši práci a uvidíme, jaký bude výsledek, za to bude fungovat a příště eh, později se do toho zahrne více kolegů, zatím máme pouze šest kolegů, kteří sbírají zkušenosti s tímto systémem a tyto zkušenosti budou potom vyhodnoceny k bodu 3. 10. až 11. října 2011 Eh, z tohoto zasedání musíme schválit protokol. Já myslím, že nikdo nic nenamítá, takže to je přijaté. A co teď, že po jednání má někdo nějakou námitku? Ne. Takže tímto je přijat i pořad jednání na tuto dnešní schůzi. A dostáváme se k bodu číslo 5 na pořadu jednání, to je zpravodajka paní Diana Wallis, rovněž bodu číslo 6, protože tam existuje věcná souvislost. U obojího je paní zpravodajka Diana Wallis a já ji nyní předávám slovo. Prosím. Thank you very much, uh, Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě jsme už měli jednu výměnu názorů o těchto navrhovaných reformách Soudního dvora, a to za přítomnosti předsedy Soudního dvora. Od té doby, co navštívil náš výbor, jsme dostali k jeho návrhům také legislativní návrh komise, a teď dostanou kolegové také mé zprávy a budou je mít na stole mezi papíry k tomuto zasedání. Pro účely naší diskuze bych jen připomněla, že problém podstatně spočívá v tom, že od doby, kdy jsme se naposled dívali na strukturu Sovního dvora došlo k velké změně struktury Evropské unie. A změnily se také případy, které se dostávají na stůl Evropského soudního dvora. To znamená, že tedy musí být provedeny určité změny, aby se zajistilo, že strany, které předstupují před soud, měly rozumnou perspektivu toho, že s jejich případem bude naloženo v rozumném čase. Jsou zde tři prvky k tomu hlavnímu návrhu, a sice vytvořit eh, funkci viceprezidenta místopředsedy Evropského soudního dvora, potom také zvýšit eh, počet soudců u soudního dvora a také ve Velkém senátu. Myslím, že když byla poprvé zahájena tato rozprava, tak se hovořilo o tom, zda by zde měl být určitý prostor, aby zde byla specializovaná otázka pro řešení takových věcí, jako je trademarks. Ale všichni jsme slyšeli, jak se k tomu staví předseda soudního dvora. Komise ve svém návrhu se v podstatě řídí stanoviskem soudního dvora s jednou či dvěma technickými změnami, s nimiž bych já jako vaše zpravodajka souhlasila. Teď bychom se mohli podívat na ty tři hlavní body, které jsem už zmínila. A sice především pokud jde o jmenování místo předsedy soudního dvora. Myslím si, že není důvod, proč bychom neměli podpořit tento návrh. Pokud to bude uděláno citlivě, jak je uvedeno ve vysvětlujícím prohlášení. Totež se týká změn struktury Velkého senátu, abychom navýšili na 15 počet soudců, kteří tvoří Velký senát a také by se ukončila ta automatická přítomnost eh, pěti předsedů u případů, které jsou projednávány před Velkým eh, senátem. Ovšem největší změna se eh, týká takzvaného General Court, Obávám se, že tam se to týká spíše všeobecných aspektů a měli bychom se na to velmi pozorně podívat, měli bychom uvážit, jak budeme s těmito změnami nakládat. Smlouvy nabízejí dvě možné, dvě možná řešení. Ten předseda soudu byl pro zvýšení počtu soudců a požádal alespoň o dalších 12 soudců. Já rozhodně nemám žádný problém s tím, že bychom to měli podpořit. Problém ovšem nastává v případě, když se hovoří o tom, jakým způsobem jsou soudci vybíráni. Je to otázka členských států, ale my můžeme předložit určité nápady a já jsem to ve zprávě takto udělala. Ale mluvila jsem s celou řadou soudců a jedna z věcí, které mě připadají velmi důležité. Tak to jsou otázky jednacího řádu. Pokud o fungování tribunálu, fungování tribunálu jako takové si také zaslouží pozornost. Způsob, jakým se rozděluje práce mezi jednotlivými soudci, probíhala poměrně úspěšně na úrovni soudu pro veřejnou službu. A myslím si, že to, to, to je věc, ze které by se mohl tribunál poučit. Pak je zde tedy velmi obecný úvod k několika nápadům, které navrhuje jak komise, tak i předseda soudního dvora. Jedná se o postup spolurozhodování ale je zde velmi omezená oblast, kde parlament eh, může uplatnit své pravomoci. Ale myslím si, že máme možnost eh, ujistit se, že dostaneme odpověď, která umožní soudu, soudnímu dvoru fungovat tak, aby co nejlépe využil svého potenciálu. To se týká především eh, procesu jmenování a využití výboru, které by se mělo podílet jak na jmenování, tak na přepracování jednacího řádu. A myslím si, že zde máme určitou páku a tu bychom měli využít. Děkuji, pane předsedo. Herzlichen Dank. Ich darf dann ebenfalls unserer Mitte begrüßen. Děkuji. Já bych zde pozdravil pana Escobatyho, který je zástupce soudního dvora a navrhl bych, abychom i hned si vyslechli tedy informace z jeho strany, pohled eh, soudního dvora a teprve potom bych zahájil rozpravu. Prosím tedy zástupce soudního dvora o krátké vyjádření. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Vzali jsme na vědomí slova paní zpravodajky. Myslím si, že pan Skury se předseda soudního dvora měl příležitost vysvětlit členům tohoto výboru při svém slyšení, jaký význam soudní dvůr přikládá této reformě, která by měla umožnit soudu pro veřejnou službu i tribunálu čelit vývoj sporu, zajistit kvalitu judikatury a především zajistit eh, rychlé projednávání případu, aby tedy justice byla efektivní a aby byla rychlá. Proto tedy navrhujeme změny týkající se vnitřního fungování jak soudu pro veřejnou službu, tak i tribunálu. Já bych reagoval na to, co zde říkala paní Volis eh, ohledně toho, že Kromě toho, že by se zvýšil počet soudců, měli bychom se zamyslet také nad vnitřním fungováním eh, tribunálu a soudu, aby se zajistila také změna jednacího řádu. Už zde bylo řečeno, že nestačí pouze zvýšit počet soudců, je třeba také změnit eh, postupy a přijmout další opatření. A to rozhodně, s tím rozhodně počítáme. To je zatím z mé strany vše, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Chtěl by někdo k tomuto vystoupit? Komise tak předložila v této věci rovněž stanovisko, tak bych se zeptal komise, zda bych chtěla něco doplnit. Kdo je zde za komisi? Komise zde zastoupena je, ano? Pane předsedo, já jsem z právní služby komise. Nemyslím si, že by bylo nutné, aby v této chvíli komise vystupovala. Myslím, že se velmi shodneme, pokud jde o to, jak se na ty věci dívá soud, tedy soudní dvůr, vaše zpravodajka i komise, ale jsem vám zde k dispozici, abych odpověděl na vaše eventuální dotazy. Děkuji. Dobrá, přeje si ještě někdo další vystoupit? Není tomu tak? No, překvapivé to příliš není, protože jsme vedli velice intenzivní předběžné diskuze mezi jednotlivými stínovými zpravodaji a zpravodajem. A pokud si nikdo nepřeje vystoupit, tak eh, to ukazuje v tom smyslu, že je zde pravděpodobně velká schoda mezi zpravodajkou a stínovými spravodaji. Tedy zbývá mi jen, než odnámit lhůtu pro poznámací, pozměňovací návrhy a je to prvního dv... první tohoto roku v poledne ve 12. Děkuji kolegyně Wallis, a nyní se dostáváme k další debatě a ta se týká patentů. A já bych zde pro zjednodušení navrhl, abychom Eh, nejdříve poplusili všechny tři zpravodaje, kteří mají zprávy, které se týkají patentů, aby vystoupili po sobě a řekli nám něco o svých zprávách a také rovněž o postojích komise a rady. Začneme kolegou Rabkajem, protože to je nejdůležitější zpráva, protože se rozhoduje v procesu spolurozhodování. Chtěli bych říct, že to se týká vyjednávání v radě. Tak eh, myslím si, že to platí pro nás pro všechny. Řekli jsme již od začátku, že pro nás je to balíček, že to takto budeme chápat, že o tom nechceme hovořit jednotlivě a že bude stanoveno vše pevně teprve, když se nám podaří dovyjednat vše. Že tedy nebudeme k tomu přistupovat krok za krokem, Samozřejmě vyjednáváme postupně, ale pokud eh, budeme mít nějaké konečné výsledky vyjednávání, tak ty budou platné opravdu teprve v okamžiku, když vše bude dojednáno do konce. Doposud jsme vedli neformální vyjednávání a nyní poprvé od dneška od rána Ovšem bylo to poněkud obtížné, protože jsme neměli příliš mnoho času na to si to pročíst, protože je to synopce která má 58 stran a obdrželi jsme to dnes ráno, jak jsem říkala, takže to bylo poněkud problematické, protože samozřejmě máme úkoly nejen zde v parlamentu, ale také v našich volebních okrscích. A zdá se, že mezi návrhy zpráv tak mezi postojem parlamentu v rámci vypracovávání návrhů zpráv a mezi postojem polského předsednictví Možná se tady výsuje jakási schoda, nebo mohla by být schoda v té lhůtě, kterou jsme si my vyhradili. Dám je ovšem důležité zohlednit dva aspekty. Když se podíváme na pozměňovací návrhy, které se týkají mé zprávy, u těch ostatních zpráv se musíte vyjádřit vy. Když já se tedy podívám na ty své pozměňovací návrhy k mé zprávě, tedy pozměňovací návrh kolegů k mé zprávě, tak tam existují takové dva oddělené komplexy a tam je třeba si vyjasnit jednu věc. Chceme dospět k výsledku? Pokud ano, a to tedy nyní v rámci který jsme si, časové lhuty, kterou jsme si sami stanovili. Pokud chceme dospět výsledku, tak není možné zohlednit tyto dva komplexy. To chci říct celá jasně. Není to otázka nějakého výběrového řízení, to by spíš tedy bylo to řešení. Je to otázka stanovení poplatku pomocí aktů v přenesené pravomoci, tak jak to původně navrhla komise. Samozřejmě je to formální návrh komise a rada se k tomu vyjádřila v tom smyslu, že si to v žádném případě nepřeje. Rada by si přála v podstatě opak tohoto, tedy přála by si eh, implementující právní akty, a my jsme řekli, že to je červená hranice, kterou nepřekročíme, že to nechceme. Pokud tedy Rada bude na svém požadavku trvat, tak není možné dospět ke schodě. Momentálně to ovšem vypadá tak, po těch posledních neformálních textech, které máme k dispozici, že Rada, alespoň ve své kvalifikované většině, a o to jde, eh, si na tom netrvá, ale že je ochotna ten původní návrh, který již v rámci předběžné schody E, na radě v létě předložila, kterou si já jsem potom zapracovala jako základ do svého návrhu zprávy. A tam se jedná o tu komunitární komponentu, která byla posílena. Takže podle toho to vypadá, že alespoň většina rady se pohybuje směrem akceptování. Já nevím, zda z toho bude skutečný souhlas, ale aspoň to akceptují do té míry, že říkají, že to je prostě určitá věc, eh, na které bychom se mohli shodnout, tedy na té naší formulaci. Tedy máme zde dvě varianty. Buď toto se rozkotá na tom, že si rada bude vrát na 291, ale když my si budeme trvat na 290, akce, teď už aktiv přenesené pravomoci, tak eh, bude schoda také nemožná. Takže to je ta první věc, která se týká našeho mandátu, o které budeme muset dnes rozhodnout. Doposud jsme o tom hovořili pouze nezávazně, vyjmenovali jsme si názory, ale zatím <clears throat> jsme teda nedospěli k konečnému rozhodnutí. Pouze jsme si ujasnili, že bychom velice rádi co nejrychleji dospěli k nějakému výsledku. A ta druhá věc, ta druhá problematika. A je to to, co navrhla kolegyně Wikström. Týká se to toho, abychom vyškli ty zcela čtyři články. Tam vidím tento problém. Mě nechápu tu nutnost, proč by se to mělo škrtat, ale samozřejmě to není určující v konečném důsledku. Je třeba hovořit s ostatními zpravodaji a v rámci našich debat, a my chceme diskutovat společně a vyjednávat společně, tak v rámci těchto debat vidím jednu věc, že alespoň někteří zpravodajové to vidí tak jako já, totiž, že vidí to, že Rada i zde jasně ukázala, například pomocí své právní služby, tedy pomocí právní služby Rady i komise. Rada tedy ukázala, že články 6 až 9 jsou pro ně důležité a že je pro ně důležité, aby zůstali v tom nařízení. A kolegyně Wikström, pokud se mi pochopil správně, žádala o to, abychom je vyškrtli. Protože pravděpodobně, ale ještě to přesně nevíme, pravděpodobně se dostanou do té nové umluvy o soudu a ona v tom vidí nebezpečí, že bychom měli vlastně jeden text, ten týž text, protože to nejsou dva různé texty, ale že bychom vlastně měli jeden text, který by mohl být vykládán různým způsobem. Já v tom tak velké nebezpečí nevidím a proto bych řekl, že bychom měli si tedy, že bychom si neměli trvat na tom, aby se to vyškrtlo, že bychom měli být spíše pro zanechání těchto bodů. To byly ty dvě hlavní věci, které jsem vám chtěla sdělit a o kterých je třeba říci, že je třeba, abychom eh, dospěli k nějakému výsledku. Protože jinak eh, bychom vlastně tu celou věc položili. Samozřejmě je možné vidět i tu alternativu, že si to zde nejdříve vše odhlasujeme a pak budeme dále vyjednávat teprve potom. Ale pak samozřejmě nedokážeme dodržet náš časový plán. A podle mého názoru je i to, čeho jsme již dosáhli v rámci neformálních vyjednávání, vlastně toto by bylo potom spochybnělo. A já si myslím, že i v těch neformálních rozhovorech a nyní eh, chci k tomu ještě podotknout, že je tedy třeba, aby, že to bude možné pouze za předpokladu, že s tím bude rada opravdu souhlasit. Pokud tedy ano, tak mám pocit, že bychom se opravdu dostali o velký kus dál. Pokud rada ovšem nakonec to neodsouhlasí, tak ní spohybní i náš souhlas. To je tedy současný stav věcí. Samozřejmě jsou tam i další věci, které podle mého názoru do toho nařízení nepatří. I když z obsahového hlediska bych vůči tomu měl sympatii, ale uh, Eh, chci říct, že v tom návrhu to již eh, jaksi obsaženo je. Já jsem to poněkud posílil v mém návrhu zprávy, ale když se vidím a podívám na ten podrobný postup, a řekla bych ze heslo, řeknu to pouze jako heslo eh, a týká se to tématu softwarové programy a biotechnologie, patenty v této oblasti, tak si myslím, že ty pozměňovací návrhy jsou velice podrobné a v takovéto formě to prostě do tohoto nařízení nepatří. Samozřejmě je třeba to pokrýt, ano, o to jistě půjde, ale zde vyvstává i otázka, do jaké míry bychom to neměli spíše řešit speciálním právem, respektive zažádat o to komisi. Jistě, máme ji směrnici, která se týká biopatentů, na to bychom měli ještě možná prověřit, ale to není naším úkolem, totiž, že tato směrnice by asi být modifikována býti měla. Pak zde máme z e, e, patenty softwarové, které se týkají nanotechnologií. Tam e, určitou dobu přišel návrh komise, který ale uh, jak bych tak řekl, skončil někde v Nirváně, protože jsme měli do, až třetí čtení, snažili jsme se dohodnout, rada s parlamentem, ale nakonec se k dohodě nedošlo. Takže do posud žádný nový proces zahájen nebyl, takže bychom museli znovu přemluvit komisi, aby znovu přeložila zá... návrh, ale opravdu musím říct, že tak detailně to prostě do tohoto nařízení nepatří. Uh, dnes večer budeme mít nový, nové vyjednávání a tam je třeba si tedy vyjasnit, pokud budeme mít mandát pro tyto tři zprávy, jak budeme formálně postupovat, jak tedy potom budou postupovat formálně trialogy. teda děkuji vám za obšírné schrnutí těch problémů. Já bych vám mohl říct si pro svou zprávu, že v podstatě z 80% se to kryje s tím, co řekl pan Rabkaj a nyní pan kolega Baldasar k jazykovému režimu. Prosím. Děkuji, děkuji pane předsedo. Pokusím se i já být co nejstručnější. Hlavní cíle této zprávy jsou především dva. Na jedné straně usnadnit malým a středním podnikům přístup a za druhé, pokud jde o jazykový režim, také jde o to pomoci podnikatelům, podnikům aby si porozuměli ti, kteří se tedy musí zaregistrovat. Myslím si, že to je možnost eh, nejen k tomu, jak eh, získat eh, jednotnou patentovou ochranu, která povede k tomu, že se budou snižovat náklady na patenty, ale je to také příležitost, jak umožnit eh, malým a středním podnikům registrovat své patenty. To znamená usnadnit malým a středním podnikům v Evropské unii přístup na trh s tím, že budou mít možnost zaregistrovat své, zapsat své patenty. Pak je zde také fáze konzultace a této fázi je celá záležitost provázána s ostatními zprávami a s ostatními otázkami, které se týkají rozvoje vnitřního trhu. My jsme se vyjádřili k článkům 4, který se týká dobré víry toho padělatele nebo předpokládaného padělatele. Hovoří se o tom, že by se měla věnovat zvláštní pozornost malým a středním podnikům. Je jasné, že rizika padělání jsou eh, mnohem eh, větší pro malý, malé a střední podniky, malé vynálezce a tak dále. Spíše než velké podniky, které mají už celou strukturu a jsou schopny ověřit, zda jejich patent není porušován. To znamená, že věnovat větší pozornost malým a středním podnikům je dobrým řešením. Pak zde máme také článek 5 a i ten by se měl omezit výlučně na malé a středně velké podniky. Jedná se opravdu o velkou část evropských podniků. Já zde řeknu, že můj názor sdílí také rada. Jediná věc je, že mně se zdá, že rada se chce podržet pouze obecných linií, vyhlášení určitých principů a nechce se zaměřovat na konkrétní opatření na podporu malých a středních podniků, a to především ve vztahu k několika pozměňovacím návrhům, které jsem předložil k Rabkojevě zprávě. Pokud eh, v našich členských státech chceme v tak obtížné době z ekonomického hlediska pomoci, tak nebude, vše, když budeme pouze hovořit a nezavedeme žádné konkrétní iniciativy na podpor klíčového, podporu klíčového sektoru naší ekonomiky. Druhý cíl je být vstříc uživatelům, těm, eh, kteří si zapisují patenty. Já jsem k této záležitosti přistoupil tak, že jsem vůbec nespochybňoval dohodu, které bylo poměrně obtížně dosaženo v radě, protože kdybych napadl tuto dohodu, znamenalo by to narušení politické rovnováhy. Musíme všem pochopit, jaké jsou požadavky podnikatelů, podniků, tedy těch, eh, kteří používají patentový trh. V Evropě máme 31 tisíc patentů zaregistrovaných eh, v angličtině, potom máme 13 eh, tisíce v Němčině a 6 tisíc ve francouzštině. My jsme chtěli navrhnout další možnosti. To znamená, že po doběhnutí přechodného období může uživatel na vlastní náklady požádat o kopii svého patentu v angličtině. Eh, tím chci říci, že třeba eh, polský podnikatel, který bydlí v hraniční oblasti s Německem a často tedy spolupracuje eh, s Němci, má tedy možnost zaregistrovat svůj patent v Němčině ale potom, když by chtěl ten svůj patent lépe hájit, tak může na vlastní náklady zažádat eh, o anglické znění svého patentu. Já si myslím, že to je příležitost, kterou uživatelé dostávají k tomu, aby mohli lépe hájit své zájmy. Pokud si chcete ovšem rovnou zvolit angličtinu nebo francouzštinu nebo němčinu, tak se jedná o zcela svobodnou volbu a eventuálně může být také stanovena možnost prodloužit přechodné období s ohledem na posudek expertů ohledně eh, postupu automatického překladu. Máme 27 eh, pozměňovacích návrhů, které můžeme rozdělit do čtyř skupin. Ta první je dost zajímavá od katalánského poslance, který chce do toho začlenit také oficiální jazyky, ale mně se zdá, že v tomto případě eh, katalánština není oficiálním jazykem, že úředním jazykem je prostě jen eh, španělština. Katalánština je jazykem, který sice španělská vláda uznává, ovšem eh, není to úřední jazyk španělského království, na rozdíl od jiných států, které mají dva úřední jazyky, takže já si myslím, že opravdu není možné dávat stejnou hodnotu 22 úředním jazykům plus ještě těm, o které žádá tady eh, poslanec Tremosa. Pak zde máme otázku té dobré víry. Tam žádáme, aby soudce vždy počítal s tím, že ten narušitel se dopustil porušení patentu v dobré víře, pokud neexistuje překlad tohoto patentu do jeho jazyka. V každém případě je to vždy na soudci, ten musí posoudit, zda existuje či neexistuje dobrá víra či zlý úmysl. Já si myslím, že toto rozhodně nemůžeme soudci upřít. Další skupina pozměňovacích návrhů žádá, aby překlad dokumentu byl využit už eh, v, pří, v okamžiku, kdy se vydává patent, ale to by také znamenalo změnu Evropské úmluvy. A kromě toho v článku 4 se počítá s tím, že už v případě sporu celý ten balíček musí být přeložen do jazyka země, jejíž eh, soud musí toto téma řešit. Poslední skupina pozměňovacích návrhů žádá aby to přechodné období bylo zkráceno na čtyři roky a nakonec, aby byl založen, nebo tedy vytvořen systém, který bude založen pouze na anglickém jazyce. Já si myslím, že tím by se narušila dohoda, které dosáhla rada a také by to narušilo možnost dosáhnout té cíle o který usilují všechny evropské podniky, to znamená mít systém jednotné patentové ochrany, který by pomáhal hospodářskému rozvoji. Pak jsou zde ještě další věci, které nás dají, abychom tomu věnovali větší pozornost určitým bodům a já jsem k tomu samozřejmě nakloněn. Děkuji vám srdečně a poslední zpravodaj u tohoto tématu jsem já a mohu to zkrátit. Kolega Rabkaj již celou situaci dobře popsal a já se domnívám, že polské předsednictví radě dělá velké pokroky a harmonogram, který je velice přísný, nemá zase špatné naděje na to, že bude dodržen. Pokud se týče soudního systému, tak tady také mohu se vyjádřit ještě k pozňovacím návrhům. Jsou to dvě skupiny. První skupina je ta, kde byly předkládány pozňovací návrhy tak, aby žádný soudní systém nevznikl. A já jednoduše počítám s tím, že většina lidí je také pro enhanced procedure a to je také většina pro zamítnutí těchto, po, těchto pozměňovacích návrhů a právě proto je považuji spíše za takový folklor. A potom tady máme ještě druhý balíček, to jsou konkrétní podněty, o kterých stojí za to uvažovat. To se týká především přizpůsobení texty, textu. To budeme v jednání s radou dále řešit a uvidíme, zdali dojde k pokroku, protože ten to, tato tématika je nejobtížnější, protože tady vůbec není žádný právní základ v evropských smlouvách, ale řeší se to mimo rámec smluv eh, eh, s členskými státy. To znamená, že vnitrostátní soud sui generis něco takového, eh, jako je soud v Beneluxu a právě proto to není vůbec v kategorii komunitárního práva. Ale pro nás bylo politicky jasné, že tady existuje věcná souvislost mezi třemi zprávami a proto o tom jednáme jako o balíčku a budeme muset však také akceptovat, že manevrovací prostor členských států a parlamentu je zde skutečně největší. A já mohu s potěšením říci, že sporné body, které existovaly, jsou více eh, méně technického charakteru. To znamená, nejsou politicky hmotného obsahu a právě proto se domnívám, že máme dobré vyhlídky dospět k řešení spolu s radou. A co je také důležité, je také důležité, protože my o této otázce diskutujeme již od roku 2001 a právě proto jako parlament bychom měli radu podpořit tak, aby vznikla mezinárodní dohoda, která bude kompatibilní s tím, o čem rozhodl ve svém stanovisku soudní dvůr. A jde tedy o to, aby všechno nakonec nestroskotalo a i jde, abychom nenarušili posudek a stanovisko soudního dvora, ale já se domnívám, že tady se nalezáme na dobré cestě, že nás podporuje právní služba a další experti. To je to, co mohu říci ke své zprávě a zatím se hrásí paní Wikström a bohužel paní Lichtenberger nás nyní musela opustit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat třem zpravodajům za obrovskou práci na těchto důležitých tématech. Jsem ta, sdílím názory zpravodajů, především protože se domnívám, že situace malých a středních podniků a také výzkumných zařízení a univerzit se musí zlepšit. Je tady však jedno důležité téma, které musíme vyřešit. A já se proto zaměřím pouze na toto téma. Je to taková technická záležitost, ale proto se budu snažit to popsat detailně, tak aby i kolegové, kteří zatím se v této problematice tolik nevyznají, aby také dokázali do toho nahlédnout. Jak víte, tak tady existují tři e, zprávy v rámci patentového balíčku. Nový patentový soud, který se navrhuje, by byl mezinárodní soud, který se, by se skládal členských států EU. Můžeme ho srovnat například s Beneluxem, tedy se soudem v Beneluxu a stejně tak jako tento soud by musel také respektovat nadřazenost evropského práva. Také by vyžadoval, řešil předběžné otázky v otázkách, kdy interpretace komunitárního práva by byla sporná. Takže v oblasti patentů máme již určité principy, které jsou harmonizovány v komunitárním právu. Například eh, eh, směrnice biotek soud. Nový patentový soud by byl také dovolacím soudem a proto veškeré sou, věci by potom musely být e, odeslány k Evropskému soudnímu dvoru, jestliže by došlo například ke sporu týkající se interpretace směrnice o biotechnologiích. A nyní se e, obraťme k problematické záležitosti. Jestliže e, do dvou nařízení zapracujeme nová hmotná ustanovení, potom se mohou také stát součástí komunitárního práva, stejně jako směrnice biotech. A potom by také by museli jít k Evropskému soudnímu dvoru v případě sporu o výkladu a muselo by se žádat tedy o předběžnou otázku. A tato otázka může být velice problematická. Jestliže pra, to pravidla se dostanou do dohodu o, do, dohodě, do dohody u soudu a pak by to již netvořilo základ pro odvolání a dovolání, protože pak by to byl pouze revizní soud a byl by to Evropský soudní dvůr, který by vydával finální rozhodnutí. Je, jsou tady tři články 6, 7 a 8 a ty se týkají například E, otázek porušení. A tak by se zavedlo nové hmotné patentové právo v rámci komunitárního práva. Pak pan Rabkaj také podal pozměňovací návrh, e, týkající se článku 8. A to by také znamenalo, že by vzniklo nové hmotné komunitární právo. Chci to říci jasně. Já opravdu velice respektuji Evropský soudní dvůr. Já si však myslím, že všichni si uvědomujeme, že soud je již nyní ve velice problematické situaci z hlediska zdrojů a také e, zátěže, jak již kolegyně Volis nám řekla tak soudy v Evropě jsou přetíženy. Vznikají nové patentové případy a jestliže toto by se také dostalo do agendu soudního dvora, pak by se zátěž na soud ještě zvýšila. A také otázka rozpočtu zde sehrává svou roli. Je konce, kdyby se nám podařilo získat další prostředky pro soud, pak by stejně soud se nedokázal vypořádat s touto zátěží. A potom také e, převádění e, případů k Evropskému soudnímu dvoru by vedly k dlouhému prodlení a také by to dramaticko zvýšilo náklady. To je citlivá záležitost. To by i způsobilo obrovské škody malým a středním podnikům a ostatním stranám s omezenými finančními stroji. Je také důležité poukazat na to, že článek 6, 7 a 8 se vztahuje pouze na nové patenty. Všechny patenty bez unitárního efektu tématu, které jsou však po, ta jsou také pokryty jinými články. A toto by také vedlo k tomu, že žadatelé by nežádali o unilaterální eh, aplikaci patentu. A to by vedlo k tomu, že by nový patentový soud eh, rozhodoval o případech s unilaterálním efektem a potom potom eh, je to otázka opravdu jednotného výkladu veškerých patentů. A já vám dám ještě také jeden příklad německého profesora z Mnichovské univerzity a také z institutu Maxe Planka, který napsal eh, nám velice důležitý text a seznámil nás s velkým eh, počtem případů, kdy bude E, nutno převést určité e, případy k Evropskému soudnímu dvoru. Já jsem si přečetla jeho článek velice pečlivě. Já jsem přesvědčena o harmonizované patentové praxi v Evropě, ale já se domnívám, že tohoto cíle můžeme dosáhnout speciálně nejsem si jistá, zdali můžeme tohoto dosáhnout specializovaným soudem, který hodláme nyní vytvořit. Já jsem konzultovala s mnoha experty a oni jedn, jednomyslně podpořili to, aby tyto tři články byly vyňaty z nařízení, tak, aby opravdu se patentové právo stalo součástí komunitárního práva. A toto také podporuje asociace soudů, soudců. Já jsem diskutovala s mnoha soudů, vůdci z členských států, kteří jednosnatně eh, vyjádřili svou názor, že tyto tři články nesmí být součástí nařízení. Se Robert Jekyll, který je předsedou asociace soudu, konstatuje následující věc a já, to, já ho chci nyní citovat. Dopad těchto odkazů by vedly k tomu, že by vzniklo velké prodlení a není zdaleka jasné, zdali rozsudky nespecializovaného soudu by byly jasné to, že by se vytvořil specializovaný patentový soud, by se minulo účinkem. Nyní musíme hovořit zcela eh, jasně. Neznám nikoho, kdo by chtěl, aby Evropský soudní dvůr se také podílel na řešení patentových případů. Soudci a advokáti jsou eh, jednomyslně proti. Konec citátu. Já chci také citovat doktora Pagenberga, který je eh, předseda patentových právníků v Evropě, který konstatuje, jestliže chcete zabít celý projekt, pak opravdu eh, by eh, se hmotné patentové právo mělo stát eh, součástí komunitárního práva. Toto je stanovisko nejzkušenějších expertů v Evropě v patentovém právu. Mají přátelé, kdo jsme my v, tomto, v této místnosti, že bychom se neřídili jejich jednomyslnou radou a tu, toto stanovisko také sdílí Business Europe a Mezinárodní e, obchodní komora. Já jsem diskutovala s mnoha o této záležitosti, ale zatím jsem neslyšela jeden jediný argument pro začlenění těchto článků do nařízení o jednotném patentu. Jediný argument, který jsem slyšela, že někteří právníci v komisní právní službě jsou toho názoru, že tyto články musí být součástí nařízení tak, aby se dalo postupovat podle článku 118 v oblasti právního základu. A já se ptám, proč to jde jenom tak. A tak jsem se jich ptala, ale bohužel mi nedali žádnou odpověď a já jsem do to odpověď do posud nedostala to je opravdu neuspokojivá záležitost. Tato myšlenka je také jednomyslně zamítána všemi soudci a právníky, kteří argumentují, že je možné E, také mít nařízení bez těchto článků. A jsou to opravdu nejvýznačnější právní experti v Evropě a myslím si, že jejich stanovisko bychom měli brát v potaz. I v předsednictví, i v radě existují různé názory, ale většina e, států je pro začlenění těchto tří článků do nařízení ovšem ještě před objasněním této záležitosti ze strany evropských právníků. Já chci ještě podotknout, že pokud se E, týče zásady, tak já nejsem proto, aby toto bylo začleněno, protože různé státy postupují při výpočtu škod jinak. Ale je, jestliže my potom články vyčleníme, a také článek 8 pana Rabka je, bychom měli zařadit do soudních uh, formulací, ale neměly být součástí nařízení. Pokud se týče mandátu, já jsem si návrh prostudovala a nemám proti obsahu žádné námitky. Také chápu, že je, se jedná o otevřený mandát, není to de, vyčerpávající seznam jednotlivých záležitostí. Já se domnívám, že potřebujeme více času tak abychom ještě prodiskutovali tuto záležitost. Já žádám zpravodaje o to, že jestliže zítra toto začleníme, že to nepovede při trialogu problémům. Já jsem přesvědčena o tom, že tak se dá postupovat i u dalších záležitostí. Je tady mnoho dalších e, zajímavých věcí v tomto balíčku, ale protože už jsem hovořila dlouho, tak chci nyní skončit a děkuji našim zpravodajím za jejich skvělou a tvrdou práci. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Wikström za obtíž, obšírné informace o stavu věcí. Je to opravdu závažný právní problém, ale chtěl bych ji eh, uklidnit v tom smyslu, že mandát je mandát a není to předjímání výsledků vyjednávání. Mandát je pouze definice cílů, které máme a v rámci vyjednávání samozřejmě máme veškerou flexibilitu. Eh, o té otázce, kterou jste, o které jste hovořila, o té jsme již rovněž hovořili a myslím si, že každému zpravodavi je toto jedné, je toto jasné, ale myslím si, že už v trialogu jsme o tom, eh, v tom neformálním trialogu jsme o tom hovořili s představiteli Polska a komise této otázce relativně jasně, respektive její právní služba, se k tomu relativně jasně vyjádřili a zdá se to, že to je i většinový názor eh, na radě a totiž, že se existuje bezpeč, nebezpečí, když se vyjmou ty články z nařízení, že pravděpodobně již nebude možné použít ten právní základ, který máme, totiž intelektuální duševní vlastnictví. A když už tam nebude nic o duševním vlastnictví, tak eh, bude možné potom spochybnit celkový právní základ budoucnosti. A navíc se k tomu tedy ještě přidává, že mezi řádky eh, posudku ESD je možné vyčíst, že ESD by si rád zachoval své prerogativy a proto je důležité, své výsady se na to ještě podívat. A máme tady samozřejmě jistý střed zájmů, tedy těch, kteří chtějí mít praktikovatelné patentové právo. A já chápu, že z mnohých těch, kteří se v tom pohybují, ESD spíše ruší, protože s touto speciální otázkou se dosud nezabýval a nemá příliš velké skutečnosti. Ale pak jsou také ti, kteří říkají, že pokud je to evropské právo, tak prostě podle smluv je ESD poslední instancí, která toto vykládá a musí do toho být nějakým způsobem zapojen. A my jak si vysíme mezi těmito dvěma pozicemi. Je třeba se tomu samozřejmě nadále věnovat, tomu tématy, ale v současné době, a kolega Rabka i pochybuje hlavou, takže to pravděpodobně ví stejně jako já, v současné době já tenduji spíše k tomu, a to hlavně z důvodu toho, abychom se opravdu pojistili, abychom minimalizovali právní jazyko, tohoto důvodu bych to tam prostě rád nechal v tom nařízení. Abychom to měli jak v tom nařízení, jak v tom e, dokumentu soudu, to by bylo asi to úplně nejbezpečnější řešení, ale eh, chápu, že samozřejmě máme potom nebezpečí, že potom může dojít k tomu, že potom v budoucnu budou případy, kterým se prostě ESE e bude muset věnovat. Nevím, zda kolega Rabka by se k tomu chtěl ještě vyjádřit. Prosím, zcela stručně. Eh, první problém spočívá v tom, že pro soudnictví, pro soudy jsme měli, o těch soudech jsme měli zcela jinou představu a rada ESHP poprosila, aby vypracoval stanovisko posudek k tomuto, do jaké míry je to v souladu s komunitárním právem. A výsledkem je, že ESD konstatoval, že v určitých bodech to není v souladu s komunitárním právem a je třeba to změnit. A jeden z těchto bodů je prostě ten postup, jak se to překládalo. Já to akceptuji, samozřejmě vidíme a akceptuji ten postoj, když říkáme, že SD má ještě mnohem více úkolů tímto, ale na druhou stranu prostě potřebujeme soudat s právem společenství a pokud bychom to neměli, tak mám obavu, že by prostě ESD konstatoval, že to v souladu s právem společenství není a mohli bychom vlastně všechno, čemu jsme se doposud věnovali, jsme ze stolu a vyhodit. A další věc, mám obavy z tohoto, že bychom si vlastně tu diskuzu mohli ušetřit, pokud bychom z toho veškeré hmotné aspekty vyňali. To byla tedy, e, vznikla by jakási mezera, my bychom to přenechali jiným, ale to není má představa zákonodárce. Já si myslím, že by tam obsah měl být. Když se podíváme na ty konkrétní články, tak se tam přesně popisuje, o co vlastně jde. A pokud bych toto vyňali, tak je to pro mě problém. A ještě jedna věc. Když se podíváme na to jednotné mínění odborníků, já bych tedy chtěl říct, že sám bych eh, byl toho názoru, že to lze i politicky nějakým způsobem vykládat. A na druhou stranu, Eh, ono je někdy velice jednoduché dospět k jednomyslenému názoru některých lidí nebo to nějak ovlivnit. Takže ten dojem, který tady vystává, že veškerý odborníci ze všech stran jsou všichni toho mění, že by to tak mělo mít, že bychom to měli vyjmout, tento dojem já osobně nemám, protože znám celou řadu odborníků, kteří netvrdí přímo opak, ale eh, prostě ty odborníci, kterých jsem se zeptal, tak říkají, že to nemá smysl, abychom to vyjmuli. A existuje celá řada odborníků, kteří od počátku vycházeli z toho, že je důležité, aby to tam bylo, ať již v, jaké formě, v které to bude, ale že prostě to tam musí být. Takže prosím, nevyla, nevyvolávejte tady dojem. A paní Vikstrémová řekla, že, že pokud eh, zaujmeme tento postoj, tak se postavíme proti veškeré odborné veřejnosti, ale tak to prostě není. My jsme proti části odborné veřejnosti. A vždycky tam jsou i jisté zájmy, které se s tím pojí. Já například jsem dostal dopisy od Německého svazu překladatelů a tam stálo, že to je všechno špatně, co my zde děláme ten systém s třemi jazyky a oni tam tvrdí, že potřebujeme všechny jazyky. Já to z jejich pohledu chápu, jistě, ale my tady nejsme proto, abychom vyvíjeli obchodní model pro německý svah překladatelů a abychom ho legislativně pojistili. To není naše úloha. Takže vím, že určitě lidé, kteří mají určité postoje, které se týkají těchto článků, že prostě mají také jisté své zájmy a cíle. Já mám takový vágní představu o tom, jaké zájmy to jsou a mám samozřejmě i představu o tom, kdo má jaké zájmy, ale naším úkolem je, abychom politicky rozhodli a proto si myslím, že bychom na té architektuře celé věci, na té substan- substanci neměli příliš mnoho měnit. Samozřejmě přinese to sebou komplikace a implikace, které se budou díkat soudu, jistě. A k tomu by se mohl vyjádřit pravděpodobně pan zpravodaj Léne, protože já nejsem této věci až tak zběhlý. Je všem známo, že já jsem spíše právnickým lajkem, takže já samozřejmě si rád vždy vyslechnu názor odborníků, ale chci konstatovat, že k tomuto tématu existuje celá řada velice různých právních názorů a komentářů, takže nezbývá nic jiného, než rozhodnout politicky v této věci. Předseda, děkuji. Nikdo další se o slovo nehlásí. Já bych podotkl ještě toto k tomu, co řekl kolega Rabkaj. Samozřejmě ta otázka té předlohy nerozhoduje tedy e, soudní drůr, ale ten soud, který se s tím bude zabývat, ale tento soud se tím bude zabývat pouze pr- v případě, když si bude e, mít pocit, že je to důležité z hlediska výkladu evropského práva. A když oni budou vycházet z toho, že to problematické není, že to je jasná věc, která e, je to tedy judikatura, která se vyvíjela během dlouhých let, protože tam prostě žádná formulace není, která by nově vytvářela patentové právo, tak v takovémto případě Oni prostě se tím zabývat nebudou. Oni se s tím budou zabývat pouze v případě, když se to bude jedna, kdy to bude velice komplexní otázka, která se bude týkat práva společenství a když budou mít opravdu pocit, že budou muset v té věci rozhodnout. Takže já tu obavu nemám. Tu obavu, že to dojde k tomu, že se tam bude masově řešit celá řada případů. Já si myslím, že to nebezpečí, že vše půjde do Lucemburku nebo velké množství případů půjde do Lucemburku. Já toto nebezpečí nevidím. Bude to omezené, protože dobře víme, že toto nové, náš nový soudní systém, tam budou, tam budou soudci, kteří budou velice zkušení, právě zkušení v oblasti patentového práva. Výmoc z toho kompletně ESD, to právě sebou nese tu problematiku. Paní kolegyně Vikstrémová, jestli jsme to neprodiskutovali dokonce. Eh, ale ještě budeme mít příležitost i diskutovat o tom s radou. Ale jak říkám, má tendence je jasná, já jdu stejným směrem jako kolega Rabka k této otázce. Dále se už nikdo eh, k patentu, k tomuto tématu o slovo nehlásí, takže to můžeme opustit, toto směr a zítra budeme hlasovat o rozdělení mandátu, ale ještě by si přála vystoupit paní kolegyně Wikström. Pan kolega Extrém. Eh, Jen velmi stručně stanovisko zelených předcházející výměně názorů i v trialogu bylo řečeno, že my zelení chceme mít evropský patent, protože si myslíme, že by to bylo zlepšení současné situaci. My jsme nešťastní z toho, jak to v současné době funguje. Myslíme si, že evropský patent by byl dobrou věcí a proto nás velmi trápí to navrhované řešení. Jsou to velmi ožehavé otázky, nicméně máme pocit, že navrhované řešení není v souladu se smlouvami, protože navrhované řešení deleguje určitá rozhodnutí na subjekt mimo EU, což podle našeho názoru není slučitelné se smlouvami. A jak jsme slyšeli v předcházejícím trialogu, Toto stanovisko sdílí také právní služba komise. I oni sdílejí naše obavy. Z toho důvodu vítáme, že výbor AFKO se k tomu staví podobně a požádali právní službu parlamentu, aby se k tomu vyjádřila. Já doufám, že dostaneme toto právní stanovisko ještě před hlasováním. Ale znovu bych eh, rád apeloval na kolegy. Já chápu, že jak EPP, tak i socialisté chtějí, opravdu chtějí tento evropský patent. A myslím, že na tom se shodneme, pokud jde tedy o cíle. Přesto bych chtěl apelovat na kolegy, aby se k nám připojili, abychom se společně postarali o to, aby to fungovalo, protože se může stát, že když to zavedeme, tak eh, některý stát půjde k ECJ a řekne, tak to nemůže být a ECJ řekne ano, tak to opravdu být eh, nemůže. Evropský tedy soudní dvůr řekne, tak to být nemůže a tak to fungovat nebude. Děkuji. Ano, to bereme na vědomí, ale na to již nemusím odpovídat, protože jsme o tom již diskutovali a myslím si, že zásadní otázka je tady víceméně rozhodnuta. V AFKu jsem také při diskusi byl. A neměl jsem ten dojem, jako kdyby AFK AFKO sdílel názor paní Wemström. AFKO napsal dopis právní službě a požádal o právní stanovisko a já si myslím, že právní služba tento obsah, tento dopis bez problémů eh, zodpoví a já se domnívám, že to bude potvrzení správnosti rozsudku, ale uvidíme, až to budeme mít na stole. A nyní již se nikdo další dnes nehlásí o slova, nyní přecházíme k bodům 10 a 11, to jsou zprávy paní Tajn. Takže, paní kolegyně Tajn, máte slovo. Děkuji, já bych vás chtěla seznámit se dvěma zprávami týkajících se majetkových poměrů, za prvé v manželství a za druhé v registrovaném partnerství. Rad rada již také jednotlivé kapitoly řízení probrala a od té doby se to pozostavilo, ale nevíme, zdali nové předsednictví se tím se také touto problematikou bude zabývat, to zatím nemůžeme říci, přestože jsme navštívili Ministerstvo spravedlnosti v Kodani. A chci také upozornit na to, že Ministerstvo spravedlnosti v Dánsku je strukturováno jinak. Tam Především se řeší otázky e, občanských práv a například e, materii, kterou řešíme tady, ta je, e, tato materie je rozložena na různá další ministerstva. Každopádně pro majetkové věci v manželství není zodpovědný minister spravedlnosti. Já chci ještě také upozornit na to, že celé rodinné a majetkové právo je zde řešeno, týká se to také potom rozhodného práva a týká se to také uznávání vykonatelnosti a výkonu. To znamená, že jestliže toto bude dokončeno, pak uděláme něco pro občany, abychom nešířili pouze negativní zprávy. Než se dostanu k podrobnostem, pak chci také upozornit eh, na to, že obě dvě nařízení platí jak pro manželství a také pro registrované partnerství a tady dochází ke změně paradigmatu. Za prvé, my tady vycházíme především z běžného bydliště příslušného občana a pak teprve z státní příslušnosti. A to nebývá běžné. Především e, naším hlavním cílem je jasnost a pragmatičnost, aby e, v praxi byly tato, byla tato dvě nařízení e, využívána. A my jsme především jednali také s právníky a také s rodinnými právníky v Evropě a tam jsme řešili otázky, které nejsou uspokojivě vyřešeny. Právě proto, protože zatím nebylo možné dost dosáhnout politické schody, či byla tato úmyslně vypuštěna. Mně jde o to, aby tato nařízení byla také slučitelná s jinými nařízeními v otázkách manželství a také dědictví. A také to musí být slučitelné například s nařízením Brusel 1, což zatím ještě úplně všude není. Druhý bod je také otázka Eh, majetkových eh, poměrů v manželství a je jejich definice. A já právě proto také doporučuji, abychom vytvořili seznam příkladů, tak jako například to nařízení pro dědictví, co pod to všechno má spadat. Především z hlediska toho, že majetkové právo manželství je upravováno v členských státech různým způsobem a také je různě chápáno. Také u nařízení vidíme, že u majetkových poměrů v manželství, že tady jednotlivé situace nejsou přesně formulovány. To souvisí pravděpodobně s tím, že e, francouzi chtěli mít tady také e, upraveny otázky ochrany a možná, že by se k tomu také měla vyjádřit rada, protože když nechceme vidět francouzům stříc, pak o osobní manželské záležitosti by měly být vyjaty, protože nemají s majetkovými vazbami nic společného. Potom se musí věc jasně vymazit eh, také hranice k jiným právům, například k darování a tak dále. Jinak nařízení nebude možné uplatnit v praxi. My jsme například se také účastnili kongresu, kde se praxe ptá eh, ptala, co všechno platí spadá pro oblast působnosti. Potom je tady také otázka e, zabezpečení a také přenosu nároku na zabezpečení, což je vyloučeno v německém právu a ostatní kolegové, pokud to jejich právo vylučuje, tak by mě, mě měli sdělit, co ještě dalšího je vyloučeno, tak abych to mohla zapracovat. Pokud se týče soudní příslušnosti, tak tady by to mělo být kompatibilnější s nařízením pro věci dědictví a potom je tady také možnost volby výběru, jestliže eh, si mohu vybrat právo z hlediska eh, příslušného práva, tak si mohu také zvolit příslušný soud. A to by také mělo být rozšířeno pro případ, že nebylo zvoleno právo rozhodné právo, a pak se mus, pokud se aplikuje vnitrostátní právo, pak také by měla být abstraktní možnost e, volby soudu právě v majetkových záležitostech, bychom se měli vyhnout tomu, aby příslušné soudy musely aplikovat e, cizí majetkové právo, což by bylo velice složité. Pokud se týče rozhodného práva, pak tady se plánuje většina rozhodného práva, ale například také e, v jednotlivých případech se musí také eh, rozhodnout, v jakých majetkových poměrech eh, lidé žijí a například také pro německé notáře mohu říci, že ti se s tím již vypořádali. A potom, pokud se týče zvolení práva, to je článek 16 a potom také 18, já se domnívám, že tady ta eh, to, ta struktura není správná, protože článek 16 a 18 jsou prakticky mají stejné znění a můžeme je tedy sloučit a článek 17 by potom mohu, mohl následovat. A článek 17 e, řeší také otázku rozhodného práva. A dále také u článku 17 by měl být změněn bod C. Já se domnívám, že místo uzavření manželství může zde být, toto se může výjmout. To je například dnes jenom náhodná záležitost. Jestliže se někdo e, žení či vdává v Las Vegas, tak to není podstatné. A také v bodě malé C se musí také doplnit, že je třeba vycházet z doby eh, uzavření manželství a to se tam musí doplnit a proto také eh, musíme přesně vědět, o jakou dobu se jedná, tedy o jaký termín se jedná. Tady eh, se to zatím vůbec nezmiňuje. Pokud se týče uznávání veřejných listin, tak tady máme stejnou diskusi jako u dědictví a také jinak v tomto parlamentu, protože tato úprava jde skutečně příliš daleko. Chci to uvést na jednom příkladu. Jestliže se přede mnou objeví pár, který se chce vdávat, pak a muž je muslim, pak také on musí dát prohlášení, kdy e, prohlásí, že nemá žádné jiné manželky. E, zdali tato pojistka je správná nebo dobrá, tedy toto prohlášení je správné nebo dobré, nemohu posoudit a já pouze e, to mohu odkázat na soud. Takováto prohlášení nesmějí nesmějí mít právní základ, závaznosti musí být vždy dohledatelné a přeskoumatelné. A to také souvisí se zmatkem v parlamentu z hlediska uznávání veřejných listin. A nyní se dostávno také k zapsaným eh, registrovaným partnerství. A tady také kongres ukázal, že eh, v praxi nikdo nechápe, že tady vlastně existují dva návrhy na řízení nařízení. Samozřejmě oba, eh, obě dvě nařízení můžeme sloučit. Já jsem také řekla, že by se to mělo písemně zapsat, ale komise z politických důvodů předložila dva návrhy nařízení, protože se počítalo s tím, že ty členské státy, které registrované partnerství neznají, ty by potom odpadly a tím pádem by bylo celé nařízení odsouzené ke zkáze a právě proto hned to od počátku byly předloženy dva návrhy na řízení. Chci výslovně upozornit na to, že ony členské státy, které institut registrovaného partnerství neznají, jsou chráněny tím, že mohou být jejich soudy prohlášeny za nepříslušné a to si myslím, že je správná cesta. Myslím si, že tím pádem se nabízí celková ochrana, nelze to uznat nějak zádní soudními eh, vrátky, prostě tyto soudy se prohlásí za nepříslušné. Já kritizuji z liberálního hlediska, že tady není možnost volby práva. Takové to, eh, takováto volba práva existuje například ve švédském právu. Uh, Komise to zdůvodňuje následujícím způsobem. Říká, e, bylo by možné potom zvolit právo, které nezná registrované partnerství pro osoby stejného pohlaví, ale já si myslím, že to není e, správný poznatek, protože právě tyto osoby bývají nadprůměrně dobře informovány. Také by tam mohla být předepsáno e, informovanost, že se tyto osoby musí informovat o tom, že si nesmí zvolit to právo onoho státu, kde registrované partnerství není známo a po pokud by se takovéto právo zvolilo, pak by se mohlo říci, že v tomto případě to zůstane u Eh, práva toho stádu, kde registrované partnerství existuje. A potom dále to komise zdůvodňuje tím, že zúčastněné osoby by si například nemohou znát dopady práva či účinky práva, které si zvolí. Je nesporné, že ve srovnání s manželstvím například majetková práva u registrovaného partnerství jsou daleko eh, roz, eh, rozličnější, ale já se domnívám, že tyto osoby jsou velice dobře informovány tam, kde se předpokládá také E, zápis, pak tam se také předpokládá e, konzultace s notářem a to by mohlo tyto problémy vyřešit. Já mám také velké e, pochybnosti o tom, zdali by nemohly být narušeny například práva podle článku 20 a 21, například zásada nediskriminace a zásada rovnosti. Takže proto se ptám kolegu, zdali bychom si neměli také e, nechat objednat a udělat studii, zdali například u registrovaného partnerství nejsou porušeny zásady z těchto dvou článků. Možná, že o tom bychom také mohli diskutovat. A potom ještě také další problém, o kterém se v nařízení nehovoří, je o otázka několika násobné registrace partnerů. Existují registrovaná partnerství, kteří nechali si partnerství zapsat v jednom státě a poté co se přestěhovali, tak se nechali registrovat i jinde. A nebo se nechali eh, registrovat v jednom státě, ale tam eh, pak zjistili, že existují úpravy v jiných státech, které jsou pro ně příznivější. Takže tady existuje možnost nechat se registrovat v různých členských státech, ale tady zatím toto nařízení neřeší. A právě proto si myslím, že tady musíme počítat s tím, že platí právo toho státu, kde registrované partnerství bylo eh, zaregistrováno nakonec. A to je zatím všechno. Děkuji. Děkuji vám. Já bych nejdříve chtěla diskutovat otáz, o otázce, zdali bychom neměli zadat eh, právní posudek z hlediska porušování článku 2021. Gut. Děkuji. Momentálně k tomu nemám nikoho dalšího, kdo by si přál vystoupit, stále ne, takže bych něco podotkl eh, k tomu, k té volbě práva. Já s tím problém nemám mohli bychom společně se sekretariátem, či vy jako zpravodajka společně se sekretariátem byste mohli naformulovat dopis, který pošleme právní službě a poprosíme ji, aby se k tomu vyjádřila. Souhlasíte? Dobrá. To tedy byla debata o pracovním dokumentu. Vy jste nám to představila velice obšírně. Až budeme mít tedy k dispozici posudek právní služby, tak se tomu budeme věnovat dále. A nyní se dostáváme k neveřejné části naší schůze a proto musíme naši schůzi nakrátko přerušit z technických důvodů a za několik minutek znovu začneme s neveřejnou částí.